Dámy a pánové, děkujeme, že jste přišli dnes odpoledne. Jsme skutečně přešťastní, že jsme opět zde. Rád bych poděkoval všem zúčastněným službám od DG Presidency, DG.com, DG Inte, DG Inlo a ITEC za přípravné práce, které zde proběhly. A rovnou se pustíme do programu. Rád bych upozornil, že toto je technická zkouška, je to testovací zasedání, budeme kontrolovat, že fungují systémy, to znamená tlumočení, mikrofony, osvětlení, video a tak dále a tak podobně. Chci ujistit tlumočníky, že nám ani tak nejde o kvalitu tlumočení dnes. E, my si vaší práce vážíme obvykle. Toto je skutečně pouze test nebude se to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 on the conservation of sea bass. So, I give the floor to... Takže budeme hovořit o konzervaci mořčáka evropského.